konstatoval, že tento projekt, pokud se bude realizovat, eh, bude mít velmi negativní dopad na životní prostředí a na indiánské etnikum. To, co bylo možné před 25 lety, již není dnes možné. Musíme mít na mysli, že toto indiánské etnikum je jedno z posledních, které ještě tady přežívá. Paní Ashton kvalifikovala budování této e, přehrady jako vnitřní záležitost Brazílie. Nicméně prohlásila, že situace a práva indiánské populace byly předmětem dialogu mezi EU a Brazílie ohledně lidských práv. EU také připravila určitý příspěvek ochraně lesů v regionu, který sousedí s Belomonte. A také mm, klimatická změna byla předmětem vyjednávání o strategickém partnerství mezi EU a Brazílií. S ohledem na tyto souvislosti a s ohledem také na potřeby evropského průmyslu ve vztahu k tomuto projektu Belo Monte, zvláště ve vztahu k, eh, eh, k společnosti Alstom, žádáme radu a komise, aby nám upřesnili, jakým způsobem tento projekt Belo Monte a širší problematika vodních elektráren v Amazonii jsou eh, pojednávány v dialogu, který se provádí mezi EU a brazilskou stranou a jaké jsou reakce, kterých se nám dostává z brazilské strany je nutné zjistit, jakým způsobem je možné reagovat na dopad těchto gigantických projektů, které se konají v Amazonii. Také je nutné, aby nám řekli, jaké možnosti má Evropská unie, aby se hrávala aktivněji, aktivnější roli a omezila negativní dopady těchto projektů, tak, aby podpořila trvale udržitelný rozvoj. Nejdříve bych zdůraznila, že problematika přehrad a práv těchto etnik jsou problematikou, kterou se stále za, zabýváme a vděčíme tomu eh, mnohem naš, eh, našim členům a také našim zaměstnancům, kteří se zabývají touto záležitostí. Bylo již po dobu několika let a já bych jim chtěla poděkovat a nyní bude hovořit paní Kres. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat Deve za to, že opětovně řeší tuto otázku a znovu opakuje svoji podporu boji proti tomuto mega projektu, který výrazně poškozuje životní prostředí v Amazonii a také má negativní dopad na místní obyvatelstvo. Jak to připomněla naše paní předsedkyně, obyvatelstvo bojuje za uchování svého životního prostředí a za biodiverzitu. Víte, že je tomu už několik let, co se mobilizujeme, abychom dali zaznít jejich hlasu. V únoru 2010 jsme také položili tuto otázku. V květnu 2010 jsme se obrátili na paní Ashton a chtěli jsme, aby tato problematika byla zařazená na program. Také se zde zmínily obě zprávy, které hovořily o této problematice energetiky anebo infrastruktury vodních elektráren. Jako koordinátorka zelených jsem využívala všech eh, mediálních a institucionálních prostředků na evropské úrovni, abych zmobilizovala veřejné mínění ohledně této otázky. Tento megaprojekt je v rozporu s ústavou země. To bylo uznáno eh, brazilskými soudními orgány. Podle jejich ústavy mělo dojít k takzvané konzultaci domorodého obyvatelstva. K tomu nedošlo. 28. srpna došlo k zahájení této výstavby. Během této bitvy mezi obyvatelstvem a příslušným obyvatelstvem jde také o problematiku selekce toho energetického vývoje. 10 miliard euro, to je hodnota této přehrady. a prognoza hovoří o 11 232 megawatech. Jenom 6 tisíc bude ovšem zajištěno během toho prvního roku a pouze 13 bude využíváno lokálně a zbývající velké procento bude exportováno do zahraničí. Může EU akceptovat a dokonce v tom nejhorším případě um, účastnit se toho to loupení nerostních eh, surovin a bohatství v Amazonii z čistě ekonomických důvodů? Pokud si to EU nebude přát, pak by evropské společnosti se neměly účastnit těchto projektů. Ale přitom my víme, že evropské společnosti jsou zapojeny do tohoto projektu. Moje otázka je jednoduchá. Co hodlá učinit Evropská komise proto, aby jednak eh, se obrátila na brazilskou vládu a informovala ji o této situaci a zvláště se obrátila na evropské členské státy a vyžadovala minimálně, aby evropské firmy se neúčastnily těchto destruktivních aktivit a pošlapávání práv domorodého obyvatelstva. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A nyní má slovo Evropská komise. Zastupuje ji pan Nikola Hanley a pan Etienne Koje. Thank you, Madam President. Děkuji, paní předsedající a vážení členové. Jak víte, tohle je otázka, která byla už dvakrát předložena eh, komisi a paní Eštnové, ona na to zareagovala. A já doplním odpovědi ještě dalšími informacemi a maximálně se vynasnažím zareagovat na konkrétní otázky, které zde zazněly. Rád bych vás ujistil, že Evropská komise a obecně Evropská unie věnuje dostatečnou pozornost realizaci tohoto projektu, ale jak už bylo řečeno v minulosti, když místo předsedkyně komise reagovala na tyto otázky. Zde jde o národní zájem, národní projekt a realizace je otázkou národní svrchovanosti, kde Evropská unie nemá žádné možnosti, žádné právo do toho vstupovat. Rád bych vás informoval, že Evropská unie ale vede neustálý dialog s vládou Brazílie ohledně těchto záležitostí, včetně záležitostí lidských práv. A tento dialog zahrnuje i diskuze týkající se ochrany původního obyvatelstva. K otázce ochrany životního prostředí my jsme si vědomi toho, co zaznělo ve zprávě, o které se zde hovořilo a řešíme problematiku životního prostředí a jak už to řekla paní předsedkyně, v této oblasti zazněly různé otázky týkající se elektráren a jejich dopadů na životní prostředí. To jsou otázky, které přicházejí ze Světové komise pro elektrárny. Řeší to i OSN, kdy se zvažují možnosti a budoucí dopad budoucích výstaveb elektráren. Jsou to však jednotlivá rozhodnutí jednotlivých zemí, které tato rozhodnutí činí v, v rámci své zvrchovanosti. Pokud jde o strategické partnerství v rámci životního prostředí, které jsme spustili v roce 2007 z Brazílii, tak otázka klimatu a otázka životního prostředí jsou zásadní témata, kde se snažíme o to, aby tohle partnerství bylo funkční právě v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu. A elektrána Berlemonte je ale národním projektem. A já bych zareagovala na vaši otázku. Vy jste už dostali odpověď na toto téma. Zde neprobíhá a není k dispozici žádné evropské financování ani ze strany Evropské komise, ani ze strany Evropské unie v rámci nějaké rozvojové pomoci, ani ze strany Evropské investiční banky. Tam neputují žádné finanční prostředky. Tady výstavba elektrárny v Brazílii je národní domácí záležitosti a Evropská unie tam nemá žádné pravomoci zasáhnout. Zároveň Evropská unie se účastní různých eh, činností spolupráce, jako je třeba ochrana prostředí v okolí elektrárny, kdy my se snažíme pomoci při zachování udržitelného rozvoje lesa, včetně místního obyvatelstva, včetně eh, využívání, udržitelného využívání zdrojů bez nějakých ztrát na lesích. Co se týče původního obyvatelstva, tak už se nějakou dobu ví, že brazilská vláda v roce 92 zavedla národní opatření, zájmu uznání práv původního obyvatelstva, kde je ratifikovala úmluvu Mezinárodní organizace práce, co se týče práv původního obyvatelstva. A na posledním zasedání dialogu 10. Eh, září tohoto roku, dialog, který probíhal z Brazílii, došlo k jasnému vyslovení eh, prohlášení 3 o 303, kde se hovořilo o budoucí vymezení území pro původní obyvatelstvo. Tam se řešila je otázka elektrárny a Evropská unie, Brazílie a další americké státy tím poukázaly na systém ochrany lidských práv s tím, že jakékoliv oslabení těchto práv v daném regionu by mělo být jasně vyloučeno. A pokud by měli ochránce a zastánce těchto práv být jakkoliv zastrašováni, tak eh, dojde k eh, upozornění na této záležitosti i na úrovni Evropské unie. Probíhají konzultace, nepřetržité konzultace už od začátku projektu před 10 až 15 lety. Je to velmi složitý proces, protože někteří stále ještě odmítají kontakt s vnějším světem a některé konzultace se odehrávají čistě interně v rámci projektu elektrárny a v rámci daného regionu. A Brazílie poukazovala na to, že je složité koordinovat tyto činnosti s původním obyvatelstvem a těmi, kterých se to dotýká ve spolupráci s Mezinárodní komisí pro lidská práva. Řešili se tam i otázky preventivní. Mělo by se poukázat na to, že Evropská unie po mnoho let poukazuje na nutnost dodržování práv původního obyvatelstva prostřednictvím neziskových organizací a prostřednictvím jiných možností, jiných rozpočtů, jelikož Evropská iniciativa existuje i na této úrovni, probíhají různé projekty v zájmu zachování těchto práv a zachování a posilování občanských práv a práv na ehm, půdu a na ehm, majetek těchto osob. Jsou to projekty, které provádějí různé neziskové organizace v Brazílii ve spolupráci s Evropskou unii a Příjemcem těchto projektů jsou velmi často právě původní obyvatele. Evropská unie podporuje tato práva a udržitelný rozvoj v rámci různých projektů a chce podpořit tato práva a posílit občanská práva právě prostřednictvím neziskového sektoru. Delegace členských států Evropské unie jsou neustále v kontaktu s občanskou společností v Brazílii a se zástupci původního obyvatelstva. Nyní se dostávám k otázce paní Gres. Vy jste hovořila o tom, zda komise může sehrát nějakou roli, co se týče ovlivňování brazilské vlády v jejím rozhodování. Já už uh, jsem přečetl prohlášení, které vytvořily různé útvary komise na toto téma a neprobíhala žádná diskuze v kolegiu komise jako takové. A v tuto chvíli komise k tomuto nemá žádné formální prohlášení, jak už bylo několikrát řečeno eh, i z úst eh, baronky Eštnové Komise si uvědomuje, že toto rozhodnutí týkající se elektrárny je rozhodnutím brazilské vlády, která jej činí v rámci své národní svrchovanosti a zde nemá Evropská unie žádné kompetence. Pokud jde o stanovisko jednotlivých členských států, tak já jako představitel komise se k tomu nemohu vyjadřovat. A předpokládám, že budete požadovat odpověď buď od rady či od předsednictví radě. Pokud jde o rozhodnutí jednotlivých podnikatelských subjektů, které působí v Brazílii, tak to je otázka kroků těchto subjektů jako takových komise nemá žádné možnosti legislativně či jiného typu ovlivňovat taková investiční rozhodnutí podnikatelských subjektů v Evropě. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji mnohokrát. Čekáme na pana komisaře Bíbálka, takže nyní bych eh, zakončila diskusi k přehradě Belomonte a k naší ústní otázce. Chci vás informovat, že máte čas do 11. října na předložení pozměňovacích návrhů ohledně ústní otázky. Definitivní text této otázky pak eh, přizpůsobíme těmto návrhům 5. listopadu. Non, je ne Je souhaite chaleureusement la bienvenue. Srdečně vítám eh, pana komisaře Fibalce, který s námi bude diskutovat o cílech milénia, otázkách eh, rozvoje a o možných eh, scénářích po roce 2015, protože bohužel roku 2015 se nám nepodaří dosáhnout těch osmi cílů tak jak to 180 eh, zemí slíbilo a definovalo. Jistě došlo k velkému pokroku od roku 2000, ale musíme ještě realizovat další velký pokrok do roku 2015 a zbývají nám pouze tři roky. Ten pokrok, který jsme konstatovali, byl různý v různých regionech a zemích. A dnes konstatujeme, že některých cílů nemůžeme dosáhnout. Evropská unie však i nadále je přesvědčena, že musí přispívat k naplnění těchto cílů do roku 2015. Příští rok OSN provede nové vyhodnocení tohoto pokroku z hlediska těchto cílů a bude mm, rýsovat e, situaci po roku 2015. V roce 2012 pan Ban Ki-moon, generální tajemník, oznámil, že pan Pibalks byl jmenován do panelu na vysoké úrovni z hlediska agendy po roce 2015, z hlediska plnění těchto cílů. 25. září pan komisař se účastnil prvního zasedání tohoto panelu. Byla bych velice ráda, kdyby se vyjádřil ke obsahu tohoto zasedání a také ke veřejné konzultaci, kterou eh, zahájila komise na toto téma. Předtím, než předám slovo panu komisaři, chtěla bych zdůraznit jeden bod. A sice světová strategie pro rozvoj po roce 2015 naráží na řadu odlišných výzev, na které musíme reagovat a které jsou odlišné než v 80. letech minulého století. Charakter eh, naší společnosti se výrazně změnil a cesta, kterou musíme jít, musí zohledňovat nové tendence a novou realitu ve světě. Pane komisaři, předávám vám slovo a máme dostatek času. Vážení eh, poslanci, eh, dámy a pánové, jsem velice rád, že dostávám eh, příležitost už v takhle rané fázi s vámi probrat rozvojové cíle tisíciletí a to, co na ně bude navazovat. Paní předsedkyně správně říkala, že eh, generální tajemník Banky Moon eh, jmenoval eh, pana 26 lidí a tří spolupředsedů, a to jsou prezident Liberie, prezident Indonésie a premiér Velké Británie, tak aby tam byla zastoupena rozvojová země, rozvíjející se ekonomika a ekonomika je také zapojena do mm, globálního partnerství, není to Čína ani Indie. Takže mm, netýká se to všech rozvojových, rozvinutých zemí. A já si myslím, že mm, se to týká i všech rozvojových zemí. V Evropě, z Evropy je tam německý prezident Keller, bývalý šéf z Agence France Development, já a švédský kolega. Formálně jsme tam za sebe osobně, ale jako evropský komisař člověk vždycky může čerpat osobní zkušenosti, ale také se musí zamýšlet nad tím, čeho dosáhnout. A některé ty věci, které s vámi budu tady chtít projet, by se tedy eh, týkaly mm, i eh, mých osobních úvah. První setkání eh, byl kulatý stůl od Pankimona a on nechal celý ten proces celá otevřený. Řekl, potřebuji vaši zprávu a k, a, kter, abych se mohl připravit do září. Čili on hovořil o velmi komplexním přístupu. Tři předsedové v této fázi také přesně neřekli, co budeme dělat a myslím, že to první jednání bylo takové eh, úvodní setkání a teď bude velice důležité eh, se sejít v Londýně 31. listopadu až 2. pardon, října až 3. 2. listopadu Už trochu jsme se oťukali v New Yorku, ale hm, teď se pokusíme tak trochu eh, vysondovat, kam se eh, posouváme. A já se dnes pokusím také naznačit, eh, co by z toho mělo vzejít, co vzešlo také z veřejného připomínkového řízení, které jsme k tomu dělali. A poslední věc. Já bych jako komisař docela rád dosáhnul toho, abychom eh, na začátku příštího roku se v Evropě tady shodli na tom, eh, čeho bychom eh, chtěli dosáhnout v tom návazném procesu na rozvojové cíle tisíciletí. Je důležité, abychom měli společné stanovisko působili na partnery. Nechci, abychom se dostali do situace, kdy budeme eh, kritizováni jako u Rio Plus 20, že EU eh, více tráví času koordinací mezi sebou než eh, kontakty s partnery. Myslím si, že takhle by to být nemělo. Měli bychom jednat s partnery a Evropský, vzhledem tomu, že tady máme Evropský parlament, komisi a 27 členských zemí, tak máme velký potenciál, ale potřebujeme společnou pozici ale zároveň bychom měli eh, jednat s partnery eh, z občanské společnosti, zejména z rozvojových zemí. Měli bychom přicházet s nějakou koncepcí, eh, kterou oni nebudou poznávat. Myslím si, že by to mělo být něco, co od nás budou očekávat. A měli bychom smířit ambice s realitou tak aby ten proces eh, mohl pokračovat. Já si myslím, že Evropská unie teď má mimořádnou příležitost v té eh, návazné fázi. Návazná fáze na rozvojové cíle tisíciletí by se měla eh, zaměřit na hlavní věc, a sice zbavit se chudoby. To je silný signál z RIA. Rozvojové země v současné době se eh, zaměří hodně na zbavení ze chudoby. A je na nás, jak jim v tom pomoci. Ne neudržitelně, ale eh, udržitelně a, a eh, trvale opravdu. Ono je zřejmé, že opravdu je třeba se zaměřit tedy na odstranění chudoby v první řadě. na tom na pořad eh, toho panelu na vysoké úrovni bychom eh, eh, se měli opravdu zaměřit na to, co ještě dosáhnout od teďka do konce roku 2015. Důležité je, abychom neomezili své ambice na dosažení milionových cílů. Protože já nepřijímám mm, tvrzení, že to stejně nikdy dosáhneme. Já si myslím, že rok 2015 je ještě před námi. Rozhodně nikdy nesmíme eh, začít říkat, že eh, rozvojové eh, cíle tisíciletí, jak jsou napsané, nebudou dosaženy. Víme, že některé předpovědi nejsou povzbudivé, můžeme ale ještě zvrátit vývoj a ještě si uvědomíme, že máme rok před sebou 2012, 13, 14. Prostě spoustu času, když na to opravdu zamakáme. Eh, rozvojové cíle tisíciletí by měly být eh, vlastně eh, takovým odrazovým můstkem pro následnou fázi. A já bych řekl, že ten že ta agenda po roce 2015 by měla být mnohem ambicioznější ve srovnání s tím, co máme dnes. Jelikož ty rozvojové cíle tisíciletí se projednávaly koncem 90. let a od té doby, od té doby svět se změnil hospodářsky, finančně, technicky ale eh, co je nejdůležitější, zejména politicky. Například, vždycky jsme byli eh, svědky toho, jak eh, rychle nějaká země s inteligentní podporou se může z zoufalé chudoby dostat do střední příjmové skupiny. A také jsme byli svědkem toho, jak snaha o prosperitu vede k větší nerovnosti a k ničení přírodních zdrojů, na kterých lidé závisejí. Takže myslím si, že bychom se měli zaměřit na cíl ocenění chudoby, ale to udržitelným způsobem, abychom, aby, aby se nevrátila za další generaci. Takže když byly stanovovány rozvojové cíle tisíciletí, například eh, zcela odstranit globální chudobu za jednotnou generaci, tak jsme si mysleli, že tohle bylo uh, naivní. A proto uh, se to potom um, seškrtalo na polovinu a u e, vzdělávání můžeme říci, mm, dosáhli jsme toho rozvojového cíle, většina dětí má přístup ke vzdělávání, ale pořád jsou tady e, stovky milionů dětí, které se do školy nedostanou, takže nemůžeme e, říci, že jsme snad nějakého cíle dosáhli úplně. Dobře, dosáhli jsme nějakého cíle, ale rozhodně ne to, co jsme měli chtít tak, aby každé dítě mělo přístup ke kvalitnímu základnímu vzdělání. Je tedy eh, zřejmé, že bychom mohli mnohem ambiciozněji formulovat, jak omezit chudobu. A já jsem proto, abychom to hm, neseškrtávali. Ale vezměme si cíl a řekněme si, potřebujeme dosáhnout kritických aspektů pro každého jednotlivce, bez ohledu na to, kde se nachází. Celý ten eh, pokrok je možný. A proto eh, chraňme ten proces. My jsme toho už hodně udělali. A někdy si říkám, že někdy to je nedoceňováno. Když se říká, nedosáhli jsme toho či onoho, ale eh, ve skutečnosti se nám eh, podařilo vyřešit některé ty jednodušší věci, ale ty těžší, jako je zdravý žen, tak tam to prostě bylo mnohem složitější. A ono prostě nešlo jenom o zajištění nemocniční péče, to bylo mnohem složitější a tam se nám tolik nedařilo. Ale obecně bych eh, řekl, že eh, je to eh, proces, ve kterém byl zapojen parlament i další a celkově třeba jej vnímat jako úspěch. Něco lze kritizovat samozřejmě, ale máme odvahu jít dál. Čili vykořenění chudoby, odstranění chudoby, to musí být středovodem budoucí práce. A musí to být naprosto první ze všech priorit. Vzhledem k globálnímu pokroku a e, k tomu, co nám technologie e, přinášejí, bychom neměli e, vnímat lidskou chudobu jenom úz, úzce. Mileniové rozvojové cíle tisíciletí jsou nesmírně důležité sami o sobě, ale oni sami o sobě nezajistí slušný život. A jak říkám, slušný život pro všechny. A já si proto myslím, že eh, to by měla být klíčová vize pro naši práci. A sice jak zaručit do roku 2030 eh, slušný život pro všechny. Na konci 90. let z velmi dobrých důvodů byly rozvojové cíle tisíciletí eh, vnímány jako nástroj zaměřený na ty nejchudší na světě, ale v současné době občané jak v bohatých, tak ve středně příjmových zemích Eh, stále eh, se potýkají více s otázkami, které je třeba globálně řešit. Otázky, eh, které jsou středobodem zaručení slušného života. Například, a potom v řadě bohatých regionů máme také mnoho chudých lidí. Věc, která bude relevantní pro všechny, která bude vytvářet určitý počet inkluzivnosti pro občany ze všech různých zemí. To by bylo to by bylo silným nástrojem. Abychom mohli řešit tyto výzvy i po rozvojových cílích tisíciletích, komise nedávno ukončila dalekosáhlé veřejné připomínkové řízení. Dostali jsme více než 100 e, podstatných příspěvků a je zřejmé, že evropští občané, občanská společnost silně podporuje rozvojové cíle tisíciletí a velice si váží v současné odhodlanosti po celé Evropské unii eh, k jejich naplňování. I nadále eh, podporují eh, vysokou úroveň výdajů na rozvoj i v navzdory eh, domácím obtížím. Evropští občané také eh, rádi uvidí eh, nový rámec, díky kterému budeme moci pracovat do budoucna. Řada lidí říká, nebo řada uvádí, že jedním z hlavních nedostatků rozvojující cílů tisíciletí je, že se nezabývali základními příčinami chudoby, jako jsou konflikty, hospodářský růst, státní nebo řízení státu, boj proti korupci, slušné pracovní podmínky a sociální ochrana dynamika populace a, a e, přizpůsobení se klimatickým změnám. Musíme si uvědomit, že e, v rámci klíčové vize e, slušného života pro všechny bychom se mohli zaměřit na tři klíčové pilíře. Za prvé, aktualizované a modernizované rozvojové cíle tisíciletí, kterými se zajistí slušné životní podmínky pro všechny, soubor minimálních prahů, pod nichž by nikdo se neměl dostat. A tady znovu říkám, že abychom uspěli, je zřejmé, že musíme eh, nejdříve vykořenit chudobu. Takže to, čemu říkáme MDG+, by eh, zajistilo základní právo, eh, které by měl každý občan požadovat na svém státu, a to nejpozději do roku 2030. A, nejchudší země by dostaly na to podporu mezinárodního společenství prostřednictvím trvalé rozvoje pomoci. Je eh, zřejmé i eh, z tohoto veřejného připomínkového řízení, že eh, rozvojové cíle tisíciletí sami o sobě nezaručí slušný život. Bez důstojnosti chudoba zůstává. Takže naším druhým pilířem je zaměřit se na faktory prosperity, jako je vytváření pracovních míst, zajišťování spravedlnosti, v rovnosti a lidských práv. A za třetí, když se nad tím eh, mm, zamyslíme, tak když eh, žijeme dnes, tak žijeme neudržitelně. Pokud budeme mít 9 miliard do roku 2050 a zvýšíme o 50% poptávku po jídle a 40, o 40% po energiích, tak prostě odbouráme eh, spoustu toho zatím dosaženého pokroku a ochudíme budoucí generace. Takže ten rozměr trvalé udržitelnosti není Eh, koncem eh, eh, nebo jenom rámcem pro odstranění chudoby, ale jeho jádrem. Já tedy nepodceňuji ty obtíže, které s tím souvisejí a ty výsledky v následných kroků po Ario plus 20 budou klíčové, ale je třeba to řešit. Proto bych navrhl že eh, třetí pilíř eh, by se mohl eh, zaměřit na dobré hospodaření s přírodními zdroji vzorné hospodaření. Každý stát musí plnit své vlastní závazky vůči svým občanům, pokud jde o správné hospodaření s přírodními zdroji od lesů přes fosilní paliva až po půdu Ovšem důležitější je, že takové správné hospodaření by mohlo také pokrýt eh, využívání příjmu eh, z přírodních eh, zdrojů a tím by se zabránilo jejich vyčerpání. Když to vezmeme dohromady, tak když, defin, když se de, budou definovat jasné cíle, díky nimž každý občan bude moci se osobně Eh, stotožnit, eh, ať už je kdekoliv, eh, se všemi těmito cíly a bude moci hnát stát k odpovědnosti, tak to zajistí, myslím, slušný život pro všechny. Dozajista se budete ptát, jak slatit všechny tyhle rozvojové cíle. A já si myslím, že tady nemusíme se nechat svádět cesty. Čeho chceme dosáhnout eh, pro svět? Eh, prostě eh, tyhle dva procesy v zásadě se přibližují rozvojové cíle desíciletí a ty ostatní cíle. Čeho chceme dosáhnout? Procesy se zbližují. Pokud bychom to chtěli nějak uměle spojovat nebo dělit, tak by to byla milná debata, protože Potřebujeme, aby mezinárodní společenství přijalo, že ty cíle jsou univerzální a mm, měly by být podpořeny. Takže proto tvrdím, že tohle jsou eh, určitě důležité věci, které je třeba začít dnes řešit současně. A teď tedy eh, naplnění rozvojových cílů tisíciletí v rámci eh, MFF. Musíme samozřejmě, eh, jak už jsem říkal, se zaměřit na plnění těch stávajících cílů. Zatím eh, to bylo úspěšné a v Evropa byla jejich, nebo Evropská unie byla jejich velkým příznivcem. Hodně jsme se zaměřili na chudobu a počet lidí eh, žijících v, absolutních, v absolutní chudobě od roku 90 klesl o 600 milionů. Máme tedy velkou eh, spoustu věcí, na které můžeme být hrdí, ale eh, ještě tady máme hodně nedosaženého. Eh, měli bychom se dostat k různým chudým i hladovým, ale ne ke všem. Například v subsaharské Africe Eh, ještě eh, v úmrtnost lidí do pěti let je pořád dvakrát eh, tak vysoká než v dalším chudém regionu. Naší okamžitou prioritou je tedy naplnit ty stávající rozvojové cíle. Budeme mm, i nadále tvrdě pracovat na tom cíli v roce 2015, zejména v zemích a sektorech, které nejvíce zaostávají. Další fondy v výši 1 miliard eur, jenom ukazují, jak vážně to myslíme eh, dotažením eh, rozvojových cílů až do konce. Celá iniciativa také ukazuje, že kromě eh, chytré politiky potřebujeme rádné financování na její podporu. A proto potřebujeme podporu i vás. Já vím, že podobně jako já i Evropané, kteří reagovali na naše připomínkové řízení, i vy si uvědomujete, eh, že eh, rozvojová pomoc je velice důležitá i eh, pro naplnění těch následných cílů po roce 2015. Ovšem také chápeme, že v prostředí po roce 2015 jsou tady další faktory, jako jsou převody, politika pro mm, nakloněná k růstu a obchod, a sami se, a ty sehrajou hrajou roli při distribuci zdrojů mezi rozvojovým a rozvinutým světem. A proto například zdvojnásobení kolektivní pomoci v reálném, v reálném měřítku od roku 2000 nebo díky tomu Evropa je i dále hlavním dovozcem eh, věcí z rozvojových eh, zemí a jedinou hlavní ekonomikou, která dává veselní přístup na své trhy nejméně rozvinutým zemím. V tom musíme pokračovat. Musíme ukazovat evropským občanům a daňovým poplatníkům, že velké částky, které vydáme na rozvojovou pomoc, vedou k maximálním možným výsledkům. Znovu bych řekl, že jakmile Eh, tady přijímám nějakou odpovědnost, tak přijímám odpovědnost za eh, utracení eh, těch evropských prostředků evropských poplatníků opravdu a zcela vážně. A je třeba, abychom vynakládali peníze ještě moudřeji, ale ujistil bych vás, že já budu nakládat s těmi prostředky stejně přísně, i kdybychom, byli, i kdybychom měli hospodářský rozmach. Evropská unie mm, je uznávána co by eh, velice efektivní dárce. Jenom minulý týden eh, bylo, by, eh, mm, byl zveřejněn dokument organizace Publish What You Fund a tam se ukazuje, že Evropská komise je vedle DFIDu, Nicozemské rozvojové agentury globálního fondu, a ten jsem velice rád, že tam je, a, a z mm, AIDA a Světové banky eh, k mezi nejtransparentnějšími dárci na světě. A myslím si, že eh, na to bychom mohli být hrdí. Takže existuje mm, velice široké eh, pochopení toho, že Evropská unie chce podporovat rozvoj, že její pomoc funguje. A, a bylo by ideální, kdybychom eh, toto mohli zachovat i v nadcházejícím sedmiletém finančním rámci. Být mezi nejlepšími na světě eh, stačí, ale není to dostatečné a já věřím, že by se nám mohlo eh, dařit lépe a teď pracujeme tvrdě na naplňování této agendy prostřednictvím změn. Připravujeme se na další programové období v Bavíme se o konkrétních kritériích, bavíme se s naší delegací, tak abychom se zaměřili na konkrétní priority, abychom je sformulovali velice jasně, abychom věděli, eh, čeho dosáhnout v nadcházejících sedm letech. Asi bych ještě změnil, eh, že eh, se jasně orientujeme. Dali jsme sdělení o sociální ochraně, o společnosti občanské a jejím zapojení. A my si myslíme, že pokud Eh, do toho dáváme prostředky, tak je to opravdu eh, zásadní věc. Neměli bychom pomíjet eh, budování odolnosti těch zemí, abychom nedávali peníze neustále na humanitární pomoc. Což znamená, že Evropská unie musí zlepšovat toto úsilí. Já si myslím, že je na místě i vyslechnout se kritické připomínky protože často je to tak, že ty nejkritičtější poznámky můžeme opravdu akceptovat. Jedna z nich je, že to je celé pomalé, že to trvá dlouho a že postupy by měly fungovat rychleji. Něco z toho je možné přijmout a já vím, že něco z toho je opravdu relevantní připomínka. Další věc však je, že Evropská unie jedná předvídatelně. Naše závazky jsou naprosto jasné pokud existuje nějaké plnění, stojí to za to. A to znamená, že dochází k uvolnění prostředků. Tam, kde to na místě není, tam k uvolnění prostředků nedojde. Eh, existuje však eh, samozřejmě možnost, jak eh, to ještě zlepšit. V tuto chvíli se dostávám k dalšímu finančnímu rámci a budu eh, hovořit o tom, co funguje a co funguje hůře. Já myslím, že třeba říci, že co se týče vyjednávání, tak ten koeficient je žádná celá 7, což si myslím, že je eh, dobrý výsledek. Je to eh, je to koeficient hrubého národního důchodu. My máme vnější balíček pro rozvojovou spolupráci. Tam ten koeficient byl dán žádná celá sedm, což znamená, že když komise předkládala tento návrh, tak členské země by se měly pohybovat na vyšší úrovni, aby Evropská pomoc mohla představovat 12 A my jsme učinili návrh a říkali jsme, že z těch skromných 12 by mělo jít do evropského rozpočtu. Nic víc, nic míň. A já mám za to, že škrty v této oblasti by byly opravdu nespravedlivé, protože to by znamenalo, že bychom tím řekli, no my učiníme určitý závazek, to je jedna věc, ale potom skutečné uvolnění prostředků je věc druhá a to není správné, jelikož je to podpora pro ty nejchudší je to ale i podpora pro naše další budoucí investice. Je to rozvoj, boj pr- proti terorismu, je to zajištění bezpečnosti, je to zajištění stability a je to také zároveň hospodářská příležitost. Všichni hovoří o Africe. Afrika bude mít dvě miliardy lidí. Budou-li mít budoucnost, budou to spotřebitelé, budou-li to mladí lidé, budou to zároveň producenti, což je ohromná ekonomická příležitost. Pokud tam nebude naopak žádný výhled, žádná budoucnost, tak máme problém, jelikož se budou chtít najít místo na světě. A já myslím, že je naprosto zásadní, abychom tu situaci vyhodnocovali nejenom z hlediska morálky, ale zároveň se také uvědomovali, že když nebudeme činit nic, tak tím působíme budoucí problémy pro Evropské unie. Proto tady říkám, ten eh, hrubý národní důchod, žádná celá sedm, to je eh, ukazatel, který zachováme do posledního okamžiku, pokud bychom zde měli učinit určité škrty, tak eh, eh, myslím, že bychom to měli zvážit každopádně do konečné fáze vyjednávání, protože je to podpora pro nejchudší země. Já mám pocit, že u těch nejméně rozvinutých zemí by zde bylo eh, opravdové riziko, pakliže bychom učinili škrty. Je to riskantní pro celý svět protože jakmile existuje riziko v nějaké zranitelné křehké zemi s středním příjmem, tak je z toho nakonec riziko pro celý svět. Já myslím, že jsem se věnoval všem hlavním tématům. Vždycky jsem rád, když si můžeme vyměňovat názory ve výboru DV, protože vím, že vy jste velkým zastánce eh, rozvojové spolupráce a já doufám, že se naše vzájemná interakce ještě prohloubí, protože máme před sebou dva ohromné úkoly. Jeden úkol je zajistit další postup po naplnění cílu tisíciletí, kdy se dohodneme na tom, co bude následovat. To myslím, že nelze říci, že pokud se nám to nepodaří naplnit, takže se budeme maximálně snažit. To nestačí. Je třeba zajistit kvalitní evropské výdaje ve fázi po naplnění těchto cílů. A další je politická koherentnost dalšího rozvoje. Transparentnost by měla být maximálně prosazována. A já vím, že se věci neobrátí eh, najednou, ale je to nový způsob myšlení a my v tom nejsme sami. Když se zaměříte na Spojené státy a na jejich rozhodování, možná, že mají jiná východiska, ale vidíme, že zde je eh, podobný proces a můžeme se zde inspirovat. Pokud eh, řeknete, že Čína nechce být zodpovědná, tak je to špatně. Čína chce být zodpovědná a ta zodpovědnost by měla platit vůči všem partnerům. A já jsem takovou tu otázku už dostal. EU je trh, ale Čína je větší trh, třeba v oblasti dřeva. Máte-li nastavený systém a systém různých osvědčení, certifikátů a chcete se ucházet o různé podnikatelské možnosti v Číně, tak můžete. A já nepředpokládám, že nějaká země by tyhle možnosti odmítla. To jsou partnerské země, které tyhle možnosti zprůchodňují. A já ještě upozorním na jeden zajímavý jev. Je nový místopředseda Světové banky pro Afriku a jeho zásadní názor je, že se snaží získávat prostředky, které by pomáhaly africkým zemím vyjednávat slušné podmínky smluv ve stavebním průmyslu. A to je velmi důležité. Existuje-li totiž komparátní odpovědnost a podniky vyjednávají takovéto podmínky, tak se snaží omezit rizika právně to zaštítit. A já myslím, že nejlepší je, když tyto eh, podmínky budou zajišťovány právě v těchto zemích. A já myslím, že bychom měli prodiskutovat právě tyto záležitosti. Jedna z nich je otázka místního obyvatelstva, když řešíme problematiku určité oblasti, tak bychom měli zajistit tyto podmínky z právního hlediska. druhá věc je to, co řešíme spolu s organizací FAO, stávající hlavní směry a pokyny. Co jsme zatím zaznamenali, je to, že ten vývoj je příznivý vůči Africe. My se snažíme o rozvoj národních zdrojů ta tempo je obrovské a je třeba podniknout urychlená opatření, protože zde je návaznost na udržitelnost. Můžeme dosáhnout nějakých krátkodobých úspěchů, jenomže ty nejsou vždycky nejlepší pro nejchudší obyvatelstvo a na to je potřeba pamatovat. A měli bychom na to pamatovat i v souvislosti s našimi partnery. Těch závazků je zde celá řada, a většina z toho, eh, k čemu to došlo, jsou vlastně dobré zprávy. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur le... Děkuji mnohokrát, pane komisaři. A nyní dám slovo panu Kačmarekovi. Pani przewodnicząca, panie komisařu, šanovní... Děkuji, paní předsedkyně. Pane komisaři, dámy a pánové. V prvé řadě děkuji panu komisaři za prezentaci a děkuji mu ze tří důvodů. Jsem potěšen tím, že se zastáváte cílu tisíciletí. Máme ještě dva roky, do roku 2015, to je pravda, ačkoliv jsme zatím nenaplnili všechny cíle, tak máme ještě čas dva roky, kdy můžeme zrychlit tempo, můžeme učinit větší, lepší pokrok v řadě zemí. Na to je třeba upozornit. To je první věc. Druhá věc je ta, že jsem rád, že první nejdůležitější cíl po roce 2015 bude vymícení chudoby. To je cíl, který byl ustaven i ve smlouvě a je to zároveň cíl, který, na který upozorňují neziskové organizace. Tak jsem rád, že se postupuje systematicky zvláště co se týče závazků občanské společnosti. A pak jsem rád, ne v poslední řadě, že pan komisař nesleduje ukazatele v absolutních číslech. Pochopitelně ukazatele jsou důležité, potřebujeme poměřovat účinnost naší pomoci, to je pravda, ale zároveň všechny tyto ukazatele mohou být ve finále matoucí. Možná nám ne vždycky ukazují na situaci v terénu. Někdy máte ukazatele vynikající a stejně je problém v terénu naplnit cíle. My máme v Polsku vynikající výsledky, co se týče strategie 2020 a ty výsledky u nás jsou opravdu skvělé. Přesto však například eh, flexibilita trhu práce nebo nezaměstnanost. To jsou cíle, které však nebyly naplněny. Ačkoliv na papíře to vypadá skvěle, tak v reálu tyto cíle naplněny nebyly. A já jsem tedy rád, že rozlišujete mezi výsledkem ukaz, určitého ukazatele a skutečnou praxi. Já vám přeji mnoho úspěchů v tomto náročném úsilí, protože na půdě OSN pan Ban Ki-moon ponechal definici toho, co se bude dít po roce 2015 v podstatě otevřenou a existuje zde pracovní skupina, která se má věnovat tomu, co se bude dít po roce 2015. A my při pohledu na občanskou společnost vidíme, že z cíle tisíciletí můžeme podniknout cokoliv. Někdo to však musí seřadit podle priorit. Nelze realizovat všechno, co je nezbytně nutné a co se navrhuje. Je zde třeba si ujasnit priority. A ten panel, jehož jste členem, se bude muset ujmout tohoto náročného úkolu seřazení priorit. Já mám ještě dotaz k procesu konzultace. Co se týče přání občanské společnosti. Koherentnost politiky rozvojových cílů na globální úrovni. Některé ty návrhy jsou sáhlé, třeba společný zpravodaj na půdě OSN. My si uvědomujeme, jak je to složité učinit jakýkoliv pokrok, třeba i na úrovni Evropské unie. A ano, usilujeme o tuto koherentnost rozvojové politiky na celosvětové úrovni. Ano, o to nám jde. Nicméně otázka zní, zda je to realistické. Některé politiky máme na úrovni EU společné, ale někdy i v rámci EU je to složité dohodnout, takže otázka zní, jestli to lze realizovat na celosvětové úrovni. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Pan Cortes Lastra má slovo. Děkuji vám. Děkuji panu komisaři za to, že přišel mezi nás do našeho výboru. Pochopitelně jde nám o to, aby bylo dosaženo cílu tisíciletí. Nicméně do roku 2015 máme určité principy rozvoje, kterých se snažíme dosáhnout, jako je boj proti chudobě. Ta politika se vlastně nemění proti tomu, jaká byla na začátku. Jde o to, aby vzali v potaz to, že nejchudší lidé nežijí pouze jenom v těch nejchudších regionech, někde v regionech střední, se středním příjmem. Proto musíme dbát na to, aby probíhalo odpovídající přerozdělování, abychom brali v potaz i otázky sociální inkluze, otázky zdravotnictví, otázky uh, Eh, vymícení nerovnosti a cíle tisíciletí představovaly určitou zúženou vizi boje proti chudobě a rozvoje, jako jsou mír a dobrou veřejnou zprávu a další oblasti, ale je tam spousta oblastí, které do toho nejsou zatím zařazeny. Určité aspekty lidských práv tam třeba nejsou zařazeny nebo nedostatek inkluze v některých oblastech tam není zařazen. Rovnost pohlaví například, občanské svobody, to je další oblast, která tam není zařazena dostatečně a my se domníváme v naší skupině, že tyto výzvy je třeba jasně uchopit. A proto bychom měli tyto závazky naplnit do roku 2015. Pak jsou tam nové závazky, jako jsou otázky životního prostředí, otázky hospodářské krize a boje proti hospodářské krizi. Zde potřebujeme postupovat radikálně i proti chudobě, musíme být efektivnější, musíme postupovat koordinovaněji, nevymlouvat se stále na probíhající krize, protože to nemůže být neustále alibi i pro ty otázky lidí, kteří eh, žijí v nejhorší chudobě. Potom otázka zdravotnictví, eh, školství, další politiky, které je třeba uchopit kvantifikovaně a realisticky. My bychom chtěli do New Yorku s realističtějším plánem. A Ekonomická a politická situace znamená, že ty cíle jsou v tuto chvíli nastaveny níž, než by měly být a já se domnívám, že bychom to měli pojmout tedy odpovídacím způsobem. Mnohokrát pan Garenc. Merci, madame la présidente. Děkuji, paní předsedkyně. Málo kdy jsem zažil pana komisaře tak angažovaného jako dnes. Eh, člověk vnímal to nadšení. Je to velmi dobré a mluvím o panu komisaři jako o našem komisaři, protože je součástí naší rodiny. A proto mohu zareagovat velice upřímně, tak jako kdybych hovořil k někomu z rodiny. Eh, nepříliš oceňuju ten vyčíslený přístup, protože to je velice redukující přístup. Jedná se totiž o rozměry a dimenze, které souvisí s lidskou důstojností. Ale samozřejmě se nemohu toho vyčíslení vzdát. Ale já bych se spíše chtěl eh, zaměřit na metodiku. Ten návrh pana komisaře v oblasti pracovních úvah eh, v té skupině, eh, které se účastní, eh, to mi připadá velmi zajímavé. A já bych se domníval, že by bylo vhodné, aby všechny zainteresované strany, které jsou kolem stolu, se účastnili této analýzy, aby si udělali představu na jedné straně o neúspěších a na druhé straně o úspěších, tak, aby bylo možné říci, z čeho musíme vycházet. Jaký je největší neúspěch? To je neschopnost mnoha členských států vybavit se zprávou, která by skoncovala s korupcí a e, která by umožňovala státu vykonávat e, funkce, které mu náleží. A to je velká překážka, která se staví proti realizaci těchto miléniových e, cílů. Vedle toho musíme ovšem také pojmenovat úspěchy. Podle mého názoru zvláště vytvoření fondu globálního boje proti AIDS a malárii, to je jeden z největších úspěchů podle mého názoru. A říkám to na základě velmi objektivní analýzy. Mohli jsme konstatovat, že ceny léků se snížily, někdy dokonce se snížily o 100 až 150 zvláště v případě pacientů, eh, kteří jsou nemocní AIDS a kde se používají retroviry. Jak čelit budoucnosti? Eh, tady bojujeme s některými jaksi předsudky. A jedním z nich je, že obchod eh, vlastně zvětšuje chudobu. To je napůl pravda, napůl lež. Tady musíme být eh, upřímní a musíme říci, že obchod může být dobrým prostředkem, ale pokud je tento prostředek špatně používán, tak eh, může opravdu ohrozit eh, životní úroveň milionů a milionů osob. Já to říkám, protože řečník, který mi předcházel, je to socialistický koordinátor, ten na to narážel. Hovořil o diferenciaci. Já si myslím, že musíme jasně říci, co patří do mezinárodní solidarity a co patří do vnitřní, interní solidarity každého státu. A eh, tady se něco změnilo. Je mnoho chudých, kteří eh, jaksi už nespadají do této eh, interní solidarity protože prostředky nejsou postačující. A také tito lidé nespadají do kompetence těch průmyslově vyspělých států, zvláště Evropské unie. Tady musíme provést mea culpa. My to říkáme a vlastně jsme v tomto jednotní. A když hlasujeme o textech v Evropském parlamentu, tak eh, většinově jsme proti tomu, co říkáme. Měli bychom se opravdu inspirovat našimi slovy a ne našimi činy. Měli bychom zadefinovat odpovědnost každého z nás. Já už nebudu akceptovat, aby se obvinovala Evropská unie, která je vlastně největším investorem, obvinovala, že je odpovědná za zvyšování počtu chudých lidí v těch nových ekonomikách, které ostatně mají dost nových prostředků, aby bojovali proti chudobě. Tady musíme být neústupní. A to do takové míry, že na nás budou tak trošku zvláštně hledět právě v tomto výboru nebo v této skupině. Co se týče těch eh, cílů milénia, ať už je to ta stará nebo nová verze, verze, podaří se nám je naplnit, pokud budeme mít odvahu dát toto téma na stůl a diskutovat o tom. Samozřejmě, eh, že je to ten problém 0,5%. A já samozřejmě budu dělat vše proto, aby zde byla víra, že se nám to podaří, ale bude to velmi obtížné. Já samozřejmě nechci uh, sázet na neúspěch, ale musíme s tím počítat. A musíme si uvědomit, že tady jsou také ještě jiné prostředky k dispozici, nejenom prostředky EU, proto aby se bojovalo proti extrémní chudobě. A tady musíme skutečně zatřást svědomím všech těch, kteří mají odpovědnost této otázce a zvláště těch, kteří se skrývají eh, za tou svrchovaností státu, aby se vyhli této nutnosti bojovat proti chudobě. Děkuji mnohokrát. A nyní paní Záborská má slovo. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Vážený pane komisaře, děkuji vám za úvodní slovo a mám na vás dva dotazy, dvě připomínky. Jednak mi jde o nedostatek eh, spolupráce a selektivní způsob, jak neziskové organizace ne, nezvou Evropský parlament na konference, které se pořádají za prostředky daňových poplatníků. Děkuji vám za vaše vize týkající se dalšího rozvoje. bych se s vámi ráda podělila o své postřehy, pokud jde o to, jakým způsobem evropské neziskové organizace se chovají k poslancům Evropského parlamentu. Neziskové organizace jsou ty, které mají naplňovat cíle eh, v oblasti zdravotnictví, zdraví, zdraví matek a sexuálního zdraví. Evropské neziskové organizace pořádají ve čtvrtek mezinárodní konferenci v Bruselu na téma e, reprodukční medicíny. Má se tam řešit i cíle po roce 2015. Pozvali různé agentury, různé orga, organizace v oblasti neziskového sektoru a já jsem se formálně chtěla pozvat za výbor DV. Dostali jsem velmi nezdvořilou odpověď od předsedy Arta Svensna. Bylo řečeno, že nepotřebují moji pomoc. Já vám přinesla i kopii. Je to opravdu neuvěřitelné sdělení, kterého se mi dostalo a vašeho generální ředitelství paní Françoise Moro eh, zastupuje Evropskou komisi na této mezinárodní konferenci. Členové tohoto výboru jsou však vyloučeni z mezinárodního setkání tohoto typu, ačkoliv nám hovoří o stejných tématech. A já jsem si vědoma toho, že vy nejste pořadatelem této mezinárodní konference v Bruselu. Nicméně Euro Evropská nezisková organizace je hlavním nástrojem Evropské komise, pokud jde o naplnění těchto cílů tisíciletí, pokud jde o eh, oblast, eh, tuto oblast medicíny. Druhá věc jsou hlavní směry týkající se chudoby. To je něco, co předložil zvláštní zpravodaj k extrémní chudobě a lidským právům na Evropské radě pro lidská práva, která proběhla před pár dny. Je to bod 72, kde se hovoří o rodičovské odpovědnosti v oblasti dětské chudoby. A moje otázka zní, jakým způsobem pojednává téma rodičovské odpovědnosti Evropská unie, pokud jde o dětskou chudobu. Dětská chudoba je téma, které se průběžně řeší, ale já nevidím, jak do toho celého zapadá otázka rodičovské odpovědnosti, jak se tohle téma tam pojedná. Děkuji, pane komisaři. Pane komisaři, dávám vám slovo. Můžete odpovědět na první kolo otázek. Well, thank you. Děkuji vám všem za vaše připomínky. Moji pracovníci, moji kolegové vám pečlivě naslouchají, protože proto zde také částečně jsme. Pro nás jsou tyto informace naprosto zásadní. My bychom rádi byli v situaci, kde bychom byli schopni přijmout eh, sdělení komise na začátku příštího roku. A proto je pro nás naprosto zásadní znát vaše názory. Nyní k těm konkrétním tématům. Filip se ptal na nového zpravodaje. Já se vždycky stavím skepticky k vytváření nových institucí, protože když se mě zeptáte, kolik znám institucí OSN, mm, spoustu, ale neznám ani všechny. Zároveň je to pro nás ale zásadní partner, takže bychom měli s nimi spolupracovat v této oblasti. Podle našeho podle mého názoru je hlavním partnerem UNDP. Možná nemají dostatečné zázemí, dostatečné kapacity, ale je to rozhodně ten základní partner pro nás, s nímž já chci spolupracovat. A je na OSN, aby zvolilo, zvolila příslušný způsob této spolupráce. Ale myslím si jinak, že je to na místě věnovat se tomuto tématu a vytvoření nové instituce, to je vždycky složité z hlediska financování a z hlediska návaznosti na další instituce OSN, takže to by bylo eh, obtížné. A Například je tam eh, udržitelná energie pro všechny, to je další projekt, potom je tam ten zvláštní veslanec, to je další věc, která se projednává, potom hlavní výkonný eh, pracovník, to je další projekt. My bychom rádi podpořili všechny tyto projekty, ale ono vždycky spuštění a vytvoření nové instituce trvá třeba rok a než se daná osoba ujme své role, takže si myslím, že někde bychom mohli dosáhnout cíle. Jednoduše a využít institucí, které již existují, třeba jim přidat úkoly nebo doplnit jejich eh, zdroje. Potom ta problematika kolegy Cortis Lastra. Já myslím, že zařazení těch cílů uh, po roce 2015 zařazení lidských práv, to je něco, co je opravdu zásadní. Potom je zde ta otázka rozlišování. My se budeme nadále snažit o e, ten celosvětový pohled na věc, protože Evropská unie takto postupuje, takže co se týče regionálních tematických programů, budeme chtít zaujmout to celosvětové stanovisko. A to s tím, že Evropská unie zde sehrává více stranou roli. My vidíme průběhu času, že tohle je naprosto eh, zásadní. Já myslím, že ta velmoc to je už za námi, to je pase. Když řeknete, že se něco takového jeví na obzoru, tak myslím, že to není na místě říkat. Je to něco, co plyne ze zkušeností Evropské unie, že tohle je překonané a my se musíme snažit najít tu nejlepší variantu. A já myslím, že tohle se už do značné míry i osvědčuje. Evropská unie a její role si opravdu získala velký respekt. Ne, že by každý náš postup úplně zbožňoval, ale máme, získali jsme si respekt v mnoha oblastech. A to je něco, co by nám mělo dělat radost. Zároveň však musíme dbát na to, abychom postupovali eh, efektivně. Ten globální fond to je ohromný úspěch. Rozhodně, protože nikdo by býval nečekal, že se takovýto úspěch eh, dostaví. V tuto chvíli už nikdo o HIV nemluví. Přitom je to stále ještě problém. Ne, že by zmizel, ale v tuto chvíli už jej nepocitujeme jako tak ohromnou výzvu. Před globálním fondem to bylo vnímáno jinak. Vypadalo to jako mor, který vyhubí lidstvo. Tak to bylo. Takže vývoj ukázal, že soustředěnost na určité konkrétní téma vede k dobrým výsledkům, ale zároveň zde vidíme, že je zde určité omezení v tom, co lze a co nelze realizovat i jinde. Jelikož síla globálního fondu byla právě v tom, že jsme se soustředili na tři hlavní choroby. HIV, AIDS, malárie a tuberkulóza. Tam no je ve všech těchto oblastech potřeba ještě učinit spoustu práce, ale je to skvělá možnost a já myslím, že i e, oblast očkování je zde e, velikým úspěchem a svět se v tomhle ještě úplně nesjednotil potřebujeme najít tu pravou rovnováhu mezi tematickým záběrem a e, záběrem dle zemí, protože stále ještě existuje tohle rozdělení. Ne, že by jeden přístup byl lepší než ten druhý, ale je třeba se zamyslet, kde je dobré to nadefinovat podle témat, protože to tam je třeba tak nejefektivnější. Neměli bychom se však nechat odradit tím, že v některých zemích je nějaký problém, korupce nebo jiný problém. Neměli bychom se tím nechat odradit, protože když spolupracujeme s danou zemí, tak pracujeme už s očekáváním, že se situace vylepší. A upřímně řečeno, máme určité ukazatele týkající se veřejné zprávy a tak podobně, to ano, ale podle mě z mé zkušenosti plene, že dochází ke zlepšování a někdy probíhá taková stigmatizace zemí. Je to proto, že některé země zkrátka nejsou dokonalé. My bychom ale měli věnovat pozornost pokroku, jehož této země dosáhne. Měli bychom pracovat s tím, co máme. A já se dostanu ještě k Liberii a k tomu, co zaznělo na konferenci. Ano, ten systém licencí není dostatečně transparentní, ale měli bychom pamatovat na to, že celý proces byl zastaven ze strany státu a proběhl tam první přeskum a potom bude probíhat další přeskum a bude se řešit, proč to probíhalo tak, jak to probíhalo. Je to uh, neuspokojivé, ale je dobré vidět, že stát zareagoval a že reagoval na základě tlaku ne z naší strany, ale na základě tlaku ze strany občanské společnosti. Já myslím, že to ukazuje, že se alespoň snaží. Ne že dospěli k nějakým úspěchům, které bychom se bývali představovali, ale je to dobrý směr a tohle vidíme v řadě zemí. Neměli bychom se nechat odradit od spolupráce s těmito zeměmi. Potom, pokud jde o obchod. Já si nemyslím, že dojde k nějakým radikálním změnám. Churou napsala knihu, která se jmenuje Mrtvá pomoc. Myslím, že ale se plete. Nedostanete lidi z chudoby tím, že otevřete dveře obchodu. To nestačí. Ono totiž často dochází k tomu, že ten, kdo byl bohatý, je ještě bohatší a ten, kdo byl chudý, ještě chudší, takže to není tak jednoduché. Ona, tato autorka to pojímá až, až příliš jednoduše. Když se podíváte na řadu afrických zemí, třeba na západním pobřeží, tak zjistíte, že infrastruktura je jedna věc, eh, a využívání e, přírodních zdrojů je něco, co naopak vede k chudobě, takže to je naprosto zásadní. My jsme alespoň se snažili mm, o transparentnost a to je naším základním úkolem, jelikož utéci od toho je většinou naší chybou, ne chybou té dané země, jelikož oni žijí na tomto světě a nevěří v budoucnost dané země, což je ten problém. A pokud to ponecháme tak, jak to je, z jakýchkoliv důvodů, že budeme říkat, že nějaká země z toho těžit bude, jiná z toho těžit nebude, tak se nikam nedostaneme. A to je podle mého špatně. Proto musíme podporovat ty země, které podporují udržitelné hospodářství a zároveň spolupracují s námi na transparentnosti. Ale ta transparentnost musí vycházet od nás. Musí to být ve finále samozřejmě obousměrné. My budeme klást důraz na trh, na právní produkty a budeme zajišťovat, že partnerské země postupují podobně. Ten projekt FLAG je eh, velmi dobrý, příznivý, slibný projekt. Je to další možnost, která se nám skýtá, která podle mého názoru je velmi důležitá a nejde tam jenom o a ten dřevařský průmysl, ale o další aspekty, z kterých je možné se inspirovat. A teď, eh, jsem, teď musím říct, že jsem šokovaná, je mi líto, co říká paní Záborská. Já k tomu nemůžu říct víc, než to, že jsem šokován. Mohu vám říct jen to, že napíšu dopis uh, této Evropské neziskové organizace. Totiž to není tak, že my je financujeme, spolupracujeme na některých výběrových řízení. My jsme něco jako, ně, něco jako uh, zúčastněný subjekt, který s nimi spolupracujeme. Já jsem opravdu šokován, nic takového jsem předtím neslyšel, protože Evropský parlament je pochopitelně nejvíc žádaným partnerem pro ně a pokud oni řeknou, že nás nepotřebují, tak potom mohu říci jediné, že se tam nedodržuje demokracie. Je to šokující, já jim napíšu a vyžádám se vysvětlení k tomu, co se stalo. Víc vám k tomu říct nemůžu, ale komise to nepořádá. Tuto konference my zde neneseme žádnou odpovědnost. Ačkoliv je podporujeme, tak to nepořádáme. Myslím, že však máme plné právo žádat vysvětlení. A potom ta rodičovská odpovědnost. To je složitá téma. My se tomu až tolik nevěnujeme. Já chápu, o čem hovoříte. Realita je však velmi odlišná. V Jižní Africe je projekt, který se týká toho, že děti hrají fotbal a zároveň jim trenéři vysvětlují věci, jako je AIDS a podobně. Je to něco jako rodina. E, ono se to um, financuje se ze zdrojů Německa a podobně. Ten problém je hluboce zakořeněn ve společnosti, kdy rodina se vnímá jako matka, nikoli jako otec. Jsou tam sociální problémy, které se podle mého názoru stále ještě totiž odvějí od apartheidu. Já tomu tak alespoň říkám. Myslím, že společnost ještě stále trpí traumatem minulosti a cílem je, aby v této zemi fungoval model rodiny a funguje někdy, ale jsou tam hluboce zakořeněné problémy, které bychom měli řešit. Pomoci dětem aby až budou jednou zakládat své rodiny, tak aby ty rodiny byly šťastnější než ty, v kterých vyrostly oni sami. A podle mého je velmi důležité proto pracovat s dětmi, dát jim dobré základní vzdělání. Budou-li mít dobré základní vzdělání, budou mít lepší šance v budoucnu, budou také lépe chápat hodnoty. To je jedna věc. Druhá věc je systém zdravotnictví, protože část toho problému spočívá v tom, že někdy matka zemře a to je situace, která se řešila i prostřednictvím globálního fondu, protože opravdu docházelo k úmrtím rodičů na HIV a potom co? Je to skutečně složité téma a jsou to někdy nejchudší oblasti. Pro nás je skutečně důležité se tomuto tématu věnovat, spolupracovat se státem na to, abychom podporovali rodinnou politiku. V řadě případů však je to složité a já si to poznamenám. Možná jsme se tomuto tématu konkrétně v některých zemích věnovali, ale určitě ne v nějakém širším měřítku. Děkuji. Pan Majser? Mnohokrát děkuji, pane komisaři. Vy jste dostal mnoho komplimentů, oprávněně. Já si myslím, že EU díky vám je z hlediska přípravy plnění těchto cílů dobře vybavená, jednak díky vaší kompetenci, ale také díky vaší osobnosti. Aby se chtěl soustředit na boj proti chudobě. To je velký cíl milénia i nadále. Ale já si myslím, že důležité otázky boje proti chudobě na celém světě v době, kdy řešíme tyto otázky strukturálních nerovností, tak trošku byly odsunuty na okraj. Charles Gerens a Ricardo oba poukázali na ten problém, že v boji proti chudobě bychom se měli dát jinými cestami. Já mám roku 1990 93% těchto chudých žilo v rozvojových zemích roku 2008 72 nejchudších žije eh, v zemích, které mají střední příjmy. To znamená, musíme použít jinou strategii. Myslím si, že v MDG, i když eh, tam jsme zaznamenali určité úspěchy, jsme opomenuli některé jevy, o kterých hovořil Ricardo, občanská práva, eh, právní stát a eh, spravedlnost. Pokud máme nyní jednat o MDG v následné epoše, potřebujeme jinou filozofii. Tato, tyto cíle jsou vnímány podle mého názoru příliš ze zhora dolů, ze severu na jih. A číslo 8 to znamená, vybudování globálního partnerství není dostatečně mm, rozšířeno. Měli bychom tedy více apelovat na státy. Máme dobře organizované občanské společnosti, dobré nevládní organizace, ale to je na severu a v Evropě je to málo. A my zatím máme eh, konzumní chování, eh, máme dohody o obchodě, máme také zemědělskou politiku a vývoz eh, zbraní. To je také další otázka. To jsou všechno věci, které bychom měli při budoucím profilování MDG brát v potaz. Děkuji a na závěr. Mikrofon je vypnutý. Mikrofon. Bohužel mikrofon byl vypnutý. Děkuji. Chtěl jsem se eh, zeptat na eh, choroby, a už jste o tom hovořil vlastně. Tak ještě eh, na čistou vodu se zeptám. Čtyři členové výboru vycestovali, myslím, v březnu do Indie, abychom ehm, řekli, jestli pomáhat Indii nebo ne. A část naší návštěvy byla zaměřená na eh, pouštní závod v Rajastánu, kde eh, byl eh, na na odpadních vod financována EU. Někdo to vykopal rukama v poušti, ale prostě stálo to za tolik. A my jsme si říkali, no dobře, tak bohatí Indové v Dilí, těm se možná nezamlouvá pomoc z Evropy, ale 500 milionů v Indu někde v poušti, opravdu zoufale potřebuje naši pomoc. Takže když jsem viděl eh, tu čističku, tak eh, to mi bylo úplně živě jasné, o co tady jde. Mohl byste o tomhle něco říct? Děkuji, pane komisaři. Máte slovo, abyste odpověděl a uzavřel toto jednání. Děkuji vám. Já začnu eh, s tím, nač se ptal pan Neuser ohledně stávající situace a perspektiv. Tak eh, odborníci se k tomu eh, staví různě. Ale já si myslím, že globální chudoba se změní. Eh, ona klesne v těch středně příjmových zemích a v těch nízkopříjmových zemích roste populace a tak tam vzroste i počet chudých. Potom je tady druhá věc, a to není moje terminologie, křehké a zhroucené státy se středními příjmy. A opravdu jsou takové země. Já zmíním ty křehké, jako je Pakistán anebo Nigérii. To jsou technicky země se středními příjmy, ale víme, jak tam ta situace je křehká. A tam je velké riziko chudoby. Já bych tady řekl, že náš přístup je velice vhodný, tak abychom se zaměřili na ty nejméně rozvinuté křehké země, protože myslím si, že tam eh, by ta předná hodnota mohla být nejsilnější. Eh, od globálního rámce bych čekal, že uzná snahy Indie a Číny a dokonce je i zaváže na odstraňování chudoby ve své zemi. Jak pan Newton eh, Dan říkal, eh, v Indii je spousta chudých oblastí, ale indická vláda nechce, abychom my tam eh, s nimi pracovali. No tak prosím, pracujte s nimi sami. Vezměte se na sebe ten ušlechtilý závazek a pracujte tam na tom. Já si myslím, že nám jde o to, abychom odstranili chudobu, ať už je to v Indii nebo v Číně nebo kdekoliv jinde. A to je obrovský úkol. Vezmu-li i relativně rozvinuté země, jako je Nepál, kterému se zdaří, to je prostě něco takového, ale může nesmírně pomoci. Když se podívám na západní Afriku, na Sahel, tak si nedokážu představit, eh, jak by eh, ta chudoba mohla být odstraněna bez nás. Nevidím to. A myslím si, že to je silná věc, eh, silný argument a ten musíme chránit. Potom to riziko přístupu ze zhora a ze spoda musíme eh, si uvědomit určitá základní fakta. Já si myslím, že existuje tady určité rozdělení mezi severem a jihem, existuje už nevím jak dlouho a v zásadě se odráží i v debatě v EU. Protože sever je OECD a jich je, jsou rozvojové země G77+. A to je tak trochu umělé, protože na obou stranách proběhly změny. Na severu je Lotyšsko, které za určité eh, z jiné situace, a kdybychom se vydali jiným způsobem eh, života, tak bychom by spadali do jihu. Takže je to eh, trošku umělé a existuje to, takže musím nalézt nějaký způsob, jak z toho pryč. Pusan byl určitým začátkem cesty pro Čínu i Indii. A teď se Připravujeme na to globální partnerství pro efektivní rozvoj spolupráce, myslím, tak se to jmenuje. A první zasedání, myslím, proběhne někdy na konci roku. A logika tam byla, že rozvojová spolupráce přejde z OECD, z DACu, a DAC bude dělat studie a tak dále, ale prostě přijde na nějaký nový eh, širší subjekt. No a pokud se podíváte na to, kdo tam vyvíjí aktivitu, tak je tam uh, nigerijský ministr financí, je tam Indonésie. Myslím si, že bychom měli otev... využít to otevírání se Indonésie ke spolupráci. Ale eh, mezi těmi velkými, Čína, Indie, Brazílie, tak ti uh, se k tomu staví zdrženlivě. Otázkou je tedy, kdo bude utvářet tu uh, filozofii UNDP. Já zatím nevidím, že by byla vytvořena ta nová architektura. Trošku se bojím, prostě protože je to realita, eh, že eh, v OECD a jeho DAC bude hybatelem v nadcházejících sedmi letech. A nesouhlasím s tím, že by to bylo diktováno zhora. hora. Ono se to otevře, otevírá ale nemůžeme eh, být bez hybatele. A důležitá je eh, konečná schopnost. A tak to prostě teď je. A další věc, která je daná, je, ať už navrhneme cokoliv, eh, bude se to přijímat koncenzem. A proto partneři musí formálně potvrdit nějaký globální přístup. Abychom to dobře pochopili. To je něco jako zelený růst. Říká se, co to je zelený růst? Prostě je to jenom eh, takové slovo. Ale zelený růst znamená trvale udržitelný rozvoj, růst a využití všeho eh, potenciálu, který máte k dispozici. No a to se to špatně chápe a tomuhle bychom se měli vyhnout. Na cestě vpřed k jasné eh, vodě a hygieně, tak to bude i nadále naší prioritou, protože většina eh, věcí, které souvisejí se zemědělstvím, eh, bezpečností potravin a zdravotnictvím, souvisí i s čistou vodou a hygienou. Takže tohle to je takové, taková zastřešující otázka. A je tady vazba kauzální mezi vodou, potravinou a energetikou, protože bez energie vodu eh, na pole dostanete, abyste mohli vypěstovat. Takže bude třeba eh, spolupracovat se všemi zeměmi tady. A pro bilaterální spolupráci by bylo lepší, aby se Evropská unie zaměřila na eh, opravdu ty nejméně rozvinuté země a na členských státech nechala další věci, pokud bude chtít Británie pokračovat, je to na ní. 12 eh, našich, eh, nebo tvoříme eh, zatím jenom 12% našich závazků, bývá to nějakých 90%, tak tam je velký prostor. Paní předsedkyně, já vám děkuji za to výměnu názoru a jsem samozřejmě vždykoliv otevřen individuálním námětům poslanců vašeho výboru. A uvědomte si, že činnost panelu je jenom jedním krokem není eh, cílem osobě, protože eh, eh, má být k dispozici generálnímu tajemníkovi, ale důležité je, aby se vydal správným směrem. A, potom, a to je důležité, když se dělají první kroky. A potom, jak říká Filip, je třeba si stanovit priority. Nelze dosáhnout všeho. Ono je snadné si napsat všechno, ale když se to potom škrtá, tak vás potom budou kritizovat, že nemáte dostatečné ambice a tak dále. A my prostě musíme eh, udělat tuto kvadraturu kruhu nějakým způsobem. Děkuji. Merci beaucoup, monsieur le commissaire. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, že jste se s námi podělil o problematiku eh, MDG po roce 2015 a Berme na vědomí, že jste vyzval členy, aby případně vám předkládali svoje nápady ohledně toho, co by se mělo prodiskutovat na panelu. Takže náš výbor pro rozvoj toto velmi výrazně vyslyší. Děkuji mnohokrát. Il n'y a pas de d'hiver. Nejsou žádné otázky pod bodem různé. Naše příští schůze se bude konat zde v Bruselu 5. listopadu od 15 do 18.30 a 6. prosince od 9 do 12.30. Děkuji vám všem za vaši spolupráci. Také bych chtěla zvláště poděkovat tlumočníkům, kteří zde museli žonglovat mezi různými jazykovými režimy, také v rámci tedy zasedání ohledně Sacharovovy ceny. Také chci poděkovat eh, zřízencům, kteří zde museli řešit situaci, protože tady bylo mnoho lidí, kteří chtěli vstoupit do sálu ve chvíli našeho hlasování, takže všem děkuji.